Good morning everyone. If you can take your seat. Dobré dopoledne vám všem přeju. Eh, prosím, usaďte se a připravte si hlasovací karty, eh, poněvadž eh, budeme začínat hlasováním a část toho hlasování bude také elektronicky. Okay, so the first vote. Takže první hlasování je o provizorní dohodě o alkoholických nápojích. Zahajuje hlasování. And closed. Končím hlasování a máme to schváleno. A druhé hlasování je o provizorní dohodě opět. A tentokrát to bude o emisích o leh- z lehkých užitkových vozidel. Závěr hlasování. Končím hlasování a máme to schváleno. Now we vote on the provisional agreement on... Uh, a nyní budeme hlasovat o provizorní dohodě o eh, plastech na jedno použití zájmy hlasování. Končím hlasování a opět schváleno. Now we are uh, voting on a draft motion for resolution. A nyní návrh uh, rezoluce o několika námitkách uh, vůči geneticky modifikovaným organismům záleží hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A ještě jednou totéž a bude se to týkat kukuřice. Zaupan. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní opět MON 7 4803 Zahajuji hlasování, opět je toho kukuřici. And it's closed. And it is adopted. A je to schváleno. Nyní o modifikované bavlně zahajuji hlasování. Končím hlasování a máme to schváleno. A nyní budeme hlasovat o ústní interpelaci o strategii, dlouhodobé strategii na redukci eh, emisí skleníkových plynů. Zájuji hlasování. Končím hlasování a máme to schváleno. that says Commission Sorry. again. That's okay. Now we are voting on the same... A Nyní tatáž ústní interpelace, ale tentokrát směřovaná radě za vyhlasování. Končím hlasování. Schváleno. a nyní návrh stanoviska, která se týká právní ustanovení eh, ke společnému prohlášení o parlamentní kontrole decentralizovaných eh, agentur. Kompromis číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno osm, kdo je pro, proti, zdrželi se, schvál, zamítnuto. E, devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se. EKR je pro, ano, schváleno. 35 pro, pardon, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se, prověříme třicítku. The vote is closed. It is... Končím hlasování schváleno. 31 na dvě části. První část pro, proti, prověříme elektronický závěr hlasování. And it's closed. Končím hlasování. Sváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Sváleno. E, číslo jedna pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní e, hlasování konečné. Elektronicky zahájí toto hlasování. Končím toto hlasování a je to schváleno. A nyní návrh zprávy o minimálních požadavcích na využívání vody. OK. Um, amendment 114. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Compromise 2 in favor. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Amendment 229 pro, proti, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 233, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 29 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Končím hlasování, schváleno. 261 odpadá. A nyní 277, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A dobře, tady prověříme 277. Končím hlasování, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se schváleno. 283 a agri 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další nám odpadá. Kompromis 5A pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ano, to skutečně dobré kompromisy. 339 pro, proti, zdrželi se schváleno, 340 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 341 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 300, ne, eh, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 353 pro, proti, EPP pro nebo ne? Pro? Dobře, tak schváleno. Agri 46 pro, proti, zdrželi se, opět není vidět EPP, pro, takže schváleno. Kompromis 8 pro, proti, Zdrželi se schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 391 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 395 pro, proti, zdrželi se schváleno, 396 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 398 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, 399 pro, proti, zdrželi se schváleno, 400 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 400 jí, ne, ten odpadá. 404 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 408 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 409 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 410 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 411 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisy 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, a kde 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 ne, ten se nehlasuje, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 13 pro, proti zdrželi se sváleno. 426 pro, proti EPP je pro, pro, sváleno. 430 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 e pro, proti, zdrželi se schváleno. 431 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se schváleno, 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 434 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 437 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 438 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, prověříme. Končím hlasování schváleno. 439 pro, proti, zdrželi se schváleno, 440 pro, proti, zdrželi se schváleno, 441 pro, eh, o ten doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 443 pro, ne, ten nám odpadl, 444 pro, proti, zdrželi se schváleno, 92 pro, proti, zdrželi se schváleno, 446 pro, proti, zdrželi se schváleno, 448 pro, proti, zdrželi se schváleno, 93 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 14a pro, proti, zdrželi se schváleno. A kdy jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 127 pro, proti, EPP pro nebo proti, pro, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tři pro, proti, zdrželi se schváleno, 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, Agri 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou, 139 pro, proti, zdrželi se schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 141 pro, proti, zdrželi se schváleno. kdy 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se tak vlastně zelení a komunisté nehlasovali. Ještě jednou 151 pro, proti, zdrželi se schváleno. 152 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A když 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agro 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 171 pro, proti, zdrželi se schváleno, Agri 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 172 pro, proti, zdrželi se schváleno, 175 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 177 na dvě části. První část pro, proti, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178 pro, proti, prověříme. Končím hlasování, zamítnuto. Agri 18, to je s ústním pozměňovacím návrhem, který tady nemáme. Takže nyní se ptám, jestli je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Není. Takže budeme hlasovat s tímto ústním pozvacím návrhem. Pro. Pro a kdy 18 včetně ústní změny není proti. Zdrželi se sváleno. 179 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se sváleno, 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto devadesát tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A Agri 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 196 pro a Agri 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A když 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se schváleno. 200 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 207 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Agri 25 pro, proti zdrželi se schváleno. 210 pro, proti zdrželi se schváleno. 211 a Agri 26 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní konečné hlasování elektronicky zahajují toto hlasování. Končím hlasování a máme to schváleno. Now we are voting on... A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy o provádění přezraniční e, eh, směrnice o přezraniční zdravotní péči. Sedmdesát pro. Nikdo pro. Proti. Zamítá se. Inko 1 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 32 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 21 pro proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMCO 2 pro. Pardon. Ne. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1, 16 pro, staženo, aha. 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1, 2, 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 136 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, ověříme. Konec. Schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. IMKO 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti. EPP proti. Ověříme. Hlasujeme. Zamítá se. čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno pět pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko D pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko E pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO C2 pro, ne, ne, ne, dobře. Nebudu na tom trvat, takže pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujeme. Konec. A je to schváleno. Takže blahopřejeme k tolika kompromisním návrhům a k celému hlasování. Nyní Návrh zprávy o implementaci směrnice 128 o udržitelném využívání pesticidů. We start with amendment 55. Who is in favor? Against? Abstentions adopt. Agri 2. Pro. pro proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Zdrželi se schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ověříme. Hlasujeme. Možná liberálové mě jak si navedli k špatným směrem. Těsně schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 87 pro, <clears throat> proti zdrželi se. Věříme. Zavřeno. Schváleno. 90. Což je Oddělené hlasování první část, kde pro, proti, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devadesát dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, liberálové jsou proti, takže zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13. 30 pro, 13 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Konec. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto čtyřicet šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 148 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuto. 149 pro, proti, drželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 158 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 160 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. EPP pro nebo proti, takže schváleno. 162 pro, proti, Takže se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri. Ne, 167 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 171 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 178 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 169 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 170 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 178 188 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 194 pro, proti, zelení. Pro nebo proti? 194 pro, proti, protože schváleno 196 pro, proti, je to průřezové, hlasujeme. Schváleno. 201 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme. Oh, one, the vote is open. Out of curiosity. Mr. Hausling is not happy. It's closed. Končím hlasování. Jak říkám, končím hlasování. Schváleno. 199 kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Agri 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 206. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno, 207 kdo je pro, proti zdržel se někdo zamítnuto. 221, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno? 200. A pardon, máme tady doplnění. 225, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 223, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 237, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. 238, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 241 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 242, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 243 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 245 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 247 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 246 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 248 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 250 a 51, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 252, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 253, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 254 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 255 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 256 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 257 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 258 a Agri 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Na, na další stránce 260, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a kdy 35 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 262 pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme. The vote is open. Můžete hlasovat, prosím. Pane Stajesi, kvůli vám to právě ověřuju. Teď končím tedy hlasování schváleno. Vy jste totiž uvedl, a, že budete hlasovat jako zelení proti. Agri 17, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Agri 32 pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Agri 34 pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Agri 40 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Teď 39, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 40, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 41 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 42 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 43 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 44 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 45 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 46 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 49 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Jednička pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka a čtyřka, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno? Pět. Kdo je pro? Šest. Pardon, proti. Zdržel se někdo schváleno? Zelení jsou pro nebo proti? Schváleno, dobře. šest a sedm kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. osm a devět pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. deset pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Ověříme 12 elektronicky. The vote is closed. And it is Schváleno. 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 14 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 15 pro proti, zdržel se někdo zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 19 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 21 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 22 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 23 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. And it is closed. Končím hlasování. Schváleno. Okay, now... Výborně, tak teď budeme hlasovat o návrhu stanovisek, které se týkají absolutoria. <laughs> Um, the first one is on European... Nejprve k Evropské komisi. Pokud um, myslíte, že bychom to mohli odhlasovat ten blok, dejte mi vědět. Každopádně jednička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto, dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto, trojka pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, čtyřka pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto, pětka pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 6 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedm pro, proti, zdržel se někdo schváleno, osm pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, devět pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, jedenáct pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 12 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 13 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Konečné hlasování elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní absolutorium pro agenturu EFSA. Návrh jednak kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, to dvojka pro, proti, zdržel se někdo. Alde. Proti nebo jak? Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto, čtyřka, dvě části, jednička pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, pětka ve dvou částech, jednička pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, šestka pro, proti, Zdržel se někdo? Alda je proti nebo pro? Ať odpoví sami, nechte je. Proti je dobře, takže zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Pro, kdo je pro sedmičku, proti? Zamítnuto. Osmička. Chcete ověřit Česku? Dobře, budeme hlasovat o šestce elektronicky. Končím hlasování, ale vy jste říkal, že jste proti, takže já jsem, eh, rozumíte, podle toho postupovala. Takže schváleno. Dobře, vrátíme se tedy k devítce, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto, desítka pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Jedenáct pro. Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. 12 pro. Proti. stržel se někdo. Zamítnuto. Závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o absolutoriu pro Evropskou agenturu pro životní prostředí EEA. Tři hlasování. Jednička, dvoj, kdo je pro jedničku, proti, zdržel se někdo zamítnuto, dvoj. A teď vlastně už rovnou závěrečné hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní absolutorium pro EKA. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Proti Dvojka zamítnuta, trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, čtyři pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pět pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. V Konečné hlasování můžete hlasovat. Schváleno. Nyní agentura EMA. Máme tady čtyři hlasování, můžeme to vzít na jednou Dobře, je to návrh 1, 2, 3, 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Konečné hlasování elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh je přijat. Nyní absolutorium pro středisko ECDC. Čtyři návrhy. Můžeme to odhlasovat najednou. Dobře, jedna dva, tři čtyři Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo zamítnuto? Konečné hlasování provedeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A vidíte, stihla jsem to ještě ani ne v 11, ani ne do 11. Moc vám děkuji za spolupráci. At 11.15 Sejdeme se zase ve čtvrt na 12, protože dorazí rumunský ministr zemědělství, který vystoupí jménem předsednictví. Máme tedy pauzu 15 minut.

Hello everyone. Já vás zdravím a můžeme zahájit naše jednání. Je nám ctí a potěšením mít po našem boku ministra zemědělství Rumunska, ze státu, který nyní um, má předsednictví uh, rotující předsednictví Evropské unie. A my e, k tomu blahopřejeme a chceme vyjádřit naději, že bude toto předsednictví úspěšné. Děkujeme panu ministru, uh, že s námi přišel diskutovat s námi výborem Envy uh, agendu, program, který máme tedy na společném, společné uh, agendě. A bez dalších průtahů vás chci poprosit, chci vám dát slovo a, a k vašemu úvodnímu projevu. Děkuji vám, paní předsedkyně, drahá Ali, Alino. Adino, eh, děkuji za tuto možnost vzít si slovo. A samozřejmě, že vstupujeme do eh, této spolupráce a já vám, eh, já nyní eh, tedy eh, mám za úkol tady vám předat tuto prezentaci. Drazí poslanci a poslankyně výboru Envy, je mi nesmírnou ctí a potěšením, že se nacházím dnes právě zde, abych vám představil priority rumunského předsednictví Rady Evropské unie. Chci vám předat pozdravy a úctu i eh, ze strany rumunských zemědělců, výrobců i samotných spotřebitelů eh, a agroalimentárních produktů. Pro Rumunsko se jedná o nesmírně důležitý okamžik, neboť je to poprvé, kdy um, máme eh, tu, tuto, tento mandát v podstatě 12 let, přesně 12 let po vstupu. Bude to nesmírně dynamické období, Eh, které, v kterém se odehraje celá řada důležitých eh, událostí. A já vás ujišťuji o tom, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom eh, byli nestranými zprostředkovateli a abychom přispěli k pokroku evropského projektu. Summit v Sibiu 9. května 2019 bude představovat velice důležitý moment, který přispěje k Evropské unii, která bude silnější, jednotnější, soudržnější a demokratičtější. Bude to událost na vysoké úrovni, která dá um, možnost seznámit občany s uh, rozhodnutími, která jsou formována na úrovni Evropské unie a s reformami, které slouží ke konsolidaci evropského projektu. Samozřejmě, že chceme, aby naše předsednictví bylo eh, orientováno na občany. A v tomto smyslu, abychom jim byli lépe schopni komunikovat smysl evropského eh, projektu. Rumunsko eh, bude v rámci své aktivity na úrovni předsednictví Evropské unie se snažit dosáhnout konkrétních výsledků a dosáhnout přidané hodnoty, která může vyplynout z se soudržnější Evropské unie. Předsednictví Evropské unie se bude samozřejmě snažit držet principu soudržnosti mezi členskými státy, regiony i všemi občany. Středobodem naší aktivity je myšlenka soudržnosti a e, naše priority budou mít čtyři se budou opírat o čtyři pilíře. Evropa konvergence, Evropa eh, bezpečnosti, Evropa jakožto globální aktér a Evropa společných hodnot. Pokud jde o první eh, z těchto pilířů, tak je samozřejmě důležitá soudržnost a konvergence, abychom eh, zajistili udržitelný a spravedlivý rozvoj pro všechny Eh, občany, abychom eh, omezili eh, nerovnosti, abychom posilovali digitalizaci, abychom stimulovali podnikatelského ducha a konsolidovali průmyslové politiky. Dále je tu Evropa bezpečnosti, kdy Evropa by měla být bezpečná opět prostřednictvím zvyšování soudržnosti tváří tvář novým výzvám a rizikům. Za třetí, tento pilíř je v podstatě o tom, aby Evropa byla globálním aktérem, aby konsolidovala svoji uh, roli na uh, uh, jaksi globální scéně, abychom podporovali uh, politiku rozšiřování našich uh, opatření i za našimi vnějšími hranicemi. A pokud jde o čtvrtý pilíř, tak e, náš hlavní cíl je e, stimulovat solidaritu a soudržnost prostřednictvím politik, které budou potírat diskriminaci, které budou e, podporovat rovnost příležitostí mezi muži a ženami a zapojení občanů do evropských debat. Předsednictví Rumunska bude eh, samozřejmě definovat také principy následujícího víceletého finančního rámce. Tento víceletý rozpočet musí dát Evropě nezbytné prostředky pro dalších sedm let a angažma eh, před našeho předsednictví na úrovni Evropské eh, rady i spolupráce Eh, s parlamentem, eh, Evropskou komisí jsou samozřejmě nezbytné k dosažení celkového eh, výsledku víceletého rámce. Stimulace zvýšené konvergence zůstává pro nás prioritním cílem, který bude vlastně stát za všemi našimi politikami. Význam Evropského parlamentu, který zastupuje evropské občany, je již dobře znám a eh, máme samozřejmě zkušenosti po dobu těch 12 let, kdy jsme eh, členy eh, Evropské unie a budeme na ně navazovat i v průběhu našeho předsednictví. Chci vás ujistit, že jsem vám zcela k dispozici za účelem spolupráce, která bude efektivní, abychom pokročili ve všech legislativních složkách. V tomto období, na toto období jsme také připravili i a vyškolili celý náš tým. Chci poděkovat Elizabeth Kesslinger za veškeré e, úsilí, které vynaložila. A chci e, poblapřát také vám, drahá Adino, e, spolu s celým týmem, díky kterému jsme, budeme moci i nadále pokračovat, efektivně vyjednávat ve všech dalších oblastech. Musíme být realističtí a pragmatičtí. S ohledem na to, že máme k dispozici poměrně krátkou dobu k tomu, abychom dospěli k dohodě eh, a eh, finalizovali všechny legislativní texty před tím, než nastanou evropské volby. Čas je proti nám. Bude to velká výzva pro všechny evropské instituce, ale já jsem přesvědčen, že se nám to podaří. A spoléhám se na dobrou organizaci um, a e, strukturu práce rady. Přibližování se občanům a je, seznamování je s povahou evropského projektu, je skutečně tou esencí eh, rumunského předsednictví. Eh, Evropská unie se těší vysokými standardy a normami, například v oblasti bezpečnosti eh, potravin, ochrany lidského zdraví, včetně zdraví eh, zvířat a jejich podmínek života. A také to, aby zemědělská produkce byla šetrná vůči životnímu prostředí a zároveň podporovala inovaci a konkurenceschopnost musí existovat i a jasný legislativní rámec, který všechny eh, tyto podmínky eh, zajistí. A, a, a aby občané byli co nejvíce zapojeni do toho, co děláme my, politici. Návrh nařízení týkající se transparentnosti a udržitelnosti evropského systému hodnocení risků v potravinovém řetězci představuje velkou příležitost, eh, abychom vyšli vstříc obavám občanům pokud jde o transparentnost eh, hodnocení těch risků a procesů, eh, které vedou k našemu rozhodování. Základ pro naše každodenní eh, rozhodování je právě, v tom má velice důležitou roli European Food Safety Authority, čili EFSA. A možnost a kapacita této instituce jak si ochránit a zaručit naše standardy na vysoké vědecké úrovni prostřednictvím expertních znalostí a studií, to jsou rozhodně eh, prvky, které jsme rádi, že vidíme v návrhu komise. Prostřednictvím eh, této Evropské komise jsme byli ujištěni, že ten systém bude dál zlepšovat a že bude robustnější a důvěryhodnější a že eh, umožní lepší využití vědeckých znalostí v oblasti bezpečnosti potravin. My chceme aktivně k tomuto cíli přispívat. A, a tudíž analyzujeme s velkou pozorností pozměňovací návrhy eh, parlamentu. A eh, dospíváme k názoru. Samozřejmě je důležité, že eh, obě instituce, parlament i rada, sdílí společné, společné cíle a záměry. Navzdory jakýmkoliv rozdílům. A chci poděkovat paní Pilar Ayuso, zpravodajce eh, k této eh, složce, za její ochotu a rychlost eh, při vyjednávání k, tomu, k tomuto aktu. Drazí poslanci Evropského parlamentu a členové výboru Envy. Já vás chci vyzvat, abychom spolupracovali a chci vás eh, také vyzvat eh, ke schovývavosti, pochopení a vaší, k tomu, abych získal vaši podporu. Je důležité, abychom eh, se si uvědomili, že tohle, že dobrá spolupráce je základem pro dosažení našich výsledků. Zdraví zvířat je jedna ze Eh, základních podmínek dobrého fungování eh, eh, zemědělského sektoru, tedy v oblasti živočišné produkce. A, to, a proto Evrops, bude rumunské předsednictví pokračovat ve vyjednávání i v této oblasti, abychom zabránili šíření um, zvířecích chorob, včetně například toho moru prasat, a dalších chorob, které bohužel se zatím eh, nadále šíří. Musíme najít ehm, řešení, abychom omezili ekonomické a sociální škody, které z eh, eh, těchto nákaz zvířat mohou vyplývat. Budeme se na to zaměřovat, zaměřovat i na schůzce ministrů v Bukurešti, která se bude zabývat právě tímto africkým morem prasat a dalšími ehm, eh, veterinárními chorobami. Kromě toho budeme také eh, podporovat eh, diskuzi ohledně konsolidace kapacit, kterou, aby, tak, aby byly uplatňovány všemi členskými státy harmonizovaným způsobem. Zejména otázka biobezpečnosti, jakožto způsobu prevence veterinárních chorob. Další, další důležité téma, které chce předsednictví řešit, se týká pokroku, kterého jsme dosáhli, pokud jde o akční plán boje proti antimikrobiální eh, rezistenci, rezistenci chorob vůči antibiotikům. Je to takzvaný One Health Approach. Rumunsko identifikuje eh, možnost budoucích kroků, eh, jimiž budeme schopni implementovat osvědčené postupy boje proti antimikrobiální rezistenci. A za tímto účelem zorganizujeme v konferenci ministerskou konferenci. Eh, životní podmínky zvířat zůstanou rovněž eh, prioritou, jednou z priorit předsednictví Evropské unie a bude tomu eh, také, eh, je tomu také zasvěcena eh, zpráva účetního dvora o životních podmínkách zvířat a my přispějeme k tomu, aby byly přijaty také závěry rady na toto téma. Export živých zvířat bude i nadále velmi důležitým zdrojem příjmů pro evropské zemědělce. A evropské předsednictví bude pokračovat v debatách, jimiž budeme, se budeme snažit identifikovat eh, vhodná řešení pro zajištění životních podmínek zvířat i při přepravě, včetně eh, přepravy eh, na moři a budeme eh, samozřejmě se snažit eh, i eh, zorganizovat schůzku, informační schůzku, schůzku pro šéfy veterinárních služeb, což bude v červnu. Dále je tu otázka fitosanitárních opatření, jimiž chceme chránit jak jednotlivé plodiny, tak i zajistit biodiverzitu v případě eh, divoce rostoucích rostlin. Nejde jen o ochranu eh, rostlin, ale celkově ochranu flory a eh, jaksi botanické přírody. A to v souladu s pravidly a strategiemi IPPC v kontextu strategie 2020 až 2030. Aktivity fitosanitárního sektoru nabyly nesmírného významu ve světle rostoucích fitosanitárních rizik, eh, které vyplývají z klimatických změn, eh, z eh, častých pohybů ehm, lidí, osiv a hroze biodiverzitě. A nutnosti zajištění dalších možností ekonomického růstu pro všechny. Existuje velmi široká škála škodlivých organismů, a které mohou ohrozit produktivitu, eh, biodiverzitu a to eh, nejenom zemědělských rostlin, ale i na úrovni například lesů. Xylella fastidiosa vyvolává ohromné eh, škody velkého rozsahu, a to v Americe, Asii i Evropě. Musíme eh, bránit rozšiřování tohoto organismu i dalších organismů ve středně i dlouhodobém období tím a, a tím, že budeme přijímat opatření, které budou omezovat eh, veškeré negativní dopady. A máme tu dvě eh, nařízení o eh, zdraví rostlin a oficiálních kontrolách, které jsou součástí balíčku inteligentnější legislativy ve prospěch zdravější výživy. Chceme tím konsolidovat kapacity kompet příslušných národních orgánů. A tato iniciativa eh, je, eh, která tedy začala za bulharského předsednictví, je nadále neusta, eh, nesmírně aktuální a budeme v ní pokračovat tak, aby měla maximální dopad, počínaje prosincem 2019. Z perspektivy prezensk, prez, předsednictví Evropské unie vás, vás ujišťuji, že budeme vést hluboký dialog pokud jde o zdraví rostlin a informování všech producentů, včetně vývozců a dovozců a široké veřejnosti, tak, aby eh, se eh, rozšířilo povědomí o eh, nebezpečných, škodlivých organismech a abychom byli schopni ochránit produktivitu udržitelného hospodářství. Mezinárodní rok eh, zdraví rostlin 2020 má nesmírný význam pro nás, pro všechny. A my se domníváme, že je důležité, abychom připravili eh, příslušné eh, události, abychom začali s přípravou ještě v roce 2019. Dále tu máme neformální setkání ředitelů fitosanitárních služeb, které se odhraje v Krajově v Rumunsku. Eh, kdy si uděláme celkový přehled o aktivitách, eh, které navrhují členské státy, proto abychom si připomněli, abychom jaksi eh, zvýraznili os, tento rok ochrany rostlin. Včetně veřejných akcí a konkrétních opatření, které budou představovat co nejvhodnější reakci na výzvy, kterým čelíme. Děkuji vám a jsem vám k dispozici eh, v případě jakýchkoliv dotazů z vaší strany. Děkuji, pane ministře, za, ten, za toto úvodní slovo. Uh, Kolegové, nyní je čas na vaše otázky a eh, budou to vždy dvě minuty. Každý nejdříve zástupci skupin a e, pak budou odpovědi pana ministra. V druhém kole e, potom bude moci hovořit každý za sebe. První kolo paní Grostet. E, Děkuji. Pane ministře, že jste zavítal na náš výbor, výbor Envy, vaše předsednictví, předsednictví rumunské, eh, samozřejmě eh, bude i v době vyjednávání o eh, dalších reformách EZP. Víte, že nám nesmírně leží na srdci jak potravinová bezpečnost, tak i ochrana životního prostředí. A mně se zdá, že členské státy by měly mít možnost kompenzovat zemědělce za riziko, které souvisí s přijímáním různých postupů v zájmu klimatu a e, životního prostředí. Nesmí dojít e, k žádnému ústupu od požadavků takzvaného e, greeningu a tento greening rozpočtu se nesmí týkat pouze klimatu, ale také biodiverzity. Boj také s znečišťováním. A mě by zajímaly vaše názory na, tento, na tuto ekologickou transformaci SZP. Dále tu nařízení týkající se veterinárních léčiv. Vy jste hovořil o tom moru prasat a mě by zajímalo, kdybyste nám mohl říct, jak vnímáte eh, šíření eh, této choroby nebo vývoj na úrovni této choroby v Evropě. Také jste hovořil o eh, antimikrobiální rezistenci a tomu plánu evropskému proti rezistenci vůči antibiotiku. Jak, mohl byste možná trošku rozvést do větších podrobností opatření, která chystáte v této oblasti? Děkuji. Také děkuji, paní Grostet. Dění pan Brennan. Děkuji a děkuji, pane mistře, jste mezi nás zavítal. Eh, určitě se nedá eh, některak přehnaně hovořit o nebezpečí, které vyplývá z klimatických změn a my jsme to mnohokrát přímo i nepřímo prodebatovávali. A samozřejmě mnoho eh, lidí z různých politických eh, skupin také hovoří o klimatických změnách. Samozřejmě, že ta eh, nebezpečí se opravdu vystupňovalo tím, že máme v Bílém domě Šaška, který tvrdí, že když nasněží, tak to znamená, že žádné oteplování není. Mnohé sektory, mnoha odvětví v celé Evropské unii pokročili vpřed, pokud se týče řešení klimatických změn, zejména energetika ale jedno odvětví se sice drobně zlepšilo, ale určitě mm, zaostává, a to je zemědělství. A my můžeme říct, že prostě to tak neustále trvá a neustále tady máme sliby o snížení emisí, ale neděje se to ne na té úrovni, na které bychom si to představovali. Takže já skutečně mám obavy. A e, vy jste vlastně hovořil 18 minut a e, klimatické změny jste vůbec nezmínil. A to jsem dobře poslouchal. Takže já se obávám, že pro rumunské předsednictví klimatické změny nejsou nikterak důležité. E, my jsme dostali překlady stanovisek z horní komory rumunského parlamentu k společné zemědělské politice z října 2018 a zdá se mi, že eh, poslanci či hm, členové této horní komory nepovažují klimatické změny za co si důležitého. Čili my eh, v tomto výboru eh, určitě vás musíme ujistit to, že řešení klimatických změn pro rumunské předsednictví je věc, kterou by se mělo zabývat. A vlastně budou se nyní rozdávat e, povolenky na příštích sedm let. A pokud tedy e, necháme e, toto období sedmi let uplynout jako možná, řekněme, přechodné období. Pak kolik nám zbude na to, abychom skutečně vyřešili klimatické změny? Eh, možná pět let, poněvadž víc než 12 let nemáme. My tady skutečně hovoříme, že o milionech eh, pracovních míst eh, vyplývající z bioekonomiky, takže skutečně toto je velká příležitost, zejména pro zelenou zaměstnanost. Děkuji. Nyní pan Domesmáke. Ja, meneer de minister, eh, welkom in onze Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vítám vás, pane ministře, eh, na výboru Envy. Děkuji vám za úvodní slova a měl bych dvě otázky. Za prvé, biotechnologie v budoucí podobě zemědělství. Biotech to je důležitý inovační sektor, také pro vývoj a výzkum. Já jsem z Vlámska, z Flandrum, a de facto náš region je lídrem technologickém výzkumu. Já jsem přesvědčen, že nové technologie mohou vést eh, k vývoj rostlin, které budou odolnější vůči suchům, eh, které budou mít větší výnosy a podobně. Eh, nedávné rozhodnutí soudního dvora podle mě je poněkud zvláštní, poněvadž v něm se říká, že eh, současné techniky rozmnožování jako editace genomu tady to znamená různé modifikace a ty mohou být nebezpečné, což podle mě znamená, že můžeme se snažit eh, zadusit přímo eh, ve stádiu vzniku eh, celé nové odvětví. Čili ptám se vás nyní, jak vy se stavíte k bioteku a chystá rumunské předsednictví nějaké kroky v této oblasti? Druhá otázka, to je Eh, úroveň chovu a dopravy zvířat. Eh, loni jsme v tomto výboru přijali usnesení, respektive stanovisko ke směrnici 12005 eh, a v té době bylo jasné, že je toho mnoho co zlepšovat. Také se zde hovořilo o ochraně zvířat, tedy při jejich chovu ale nehovořilo se tam konkrétně o přepravě zvířat. Mě by zajímalo, jestli tedy toto nařízení se dočká nějaké úpravy eh, během vašeho předsednictví. Děkuji. Eh, paní Miller. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, vše nejlepší do vašeho předsednictví. Máte před sebou obtížné úkoly. My bychom chtěli uzavřít některá důležitá témata ještě do voleb a tady myslím, že bude eh, nutné, abyste nás podpořili. Já jsem si prohledla priority vašeho předsednictví a musím říct, že ty se soustředují spíše na velká témata, ale musím říct, že ani na naše témata se úplně nezapomíná. V uplynulých měsících jsem v tomto výboru a ve výboru PEST eh, pro ochranu eh, rostlin eh, jsme hovořili mm, mimo jiné o EFSA a já musím říct, že v EFSA zasedají vynikající lidé a odvádějí skvělou práci. Podle mě musíme skutečně se postarat o to, aby EFSA dostala více prostředků, ale také, abychom postoupili před, pokud se týče rizikové komunikace. E, ta komunikace je velice důležitá a také, aby občané věděli, jak důležité, důležitá je bezpečnost našich potravin a co se za ní skrývá. Já vím, že ty debaty nejsou úplně jednoduché, ale to téma je příliš důležité na to, abychom mohlo, mohli odložit až na dobu po volbách. Snad nám k tomu budete moci říct si něco konkrétnějšího. A dále mám ještě jedno téma, které mě zajímá. My jsme intenzivně jednali o směrnici k pitné vodě a v současné době očekáváme stanovisko rady. Včera k tomu sice něco už prohlásil váš kolega, ale já se domnívám, že eh, vy určitě jste seznámen s oběma procesy a že nám to můžete něco říci. Děkuji. Nyní pan Hausling. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Eh, máte náročný program a málo času, jako vždy, a navíc ještě volby. Ptám se tedy, Eh, věříte skutečně, že v oblasti eh, agrární reformy lze něčeho dosáhnout ještě do voleb? Já jsem celkem skeptický, poněvadž eh, pozice v, mezi frakcemi a mezi delegacemi v radě jsou velmi rozdílné. Já musím říct, že mě tam také leco chybí, to souhlasím s kolegou Branenem zemědělství v oblasti klimatických změn také musí přispět. To znamená, že zemědělství musí mít své cíle na snížení svých emisí. To dnes nemáme. A další věc je vliv na biodiverzitu, eh, což je také odpovědnost zemědělství. A tady je třeba přicházet s řešeními. Ta nemůžeme pouze nechat na národních parcích a chráněných oblastech to i e, zemědělství musí tomu přispět tím, že e, metody zemědělské budou méně nebezpečné biodiverzitě. Pak tady mám ještě otázku e, ze včerejška. Rumunsko bývá kritizováno za to, že tam ubývá přírodních lesů a také národních parků. Nevím, já já myslím, že eh, členská země by eh, neplnila své cíle v oblasti FFH. Eh, já tedy doufám, že bude všechno v pořádku, Rumunsko. Mám ještě jednu otázku. Musíme se zabývat také o tím, že zde máme obecné právo na čisté a bezpečné potraviny a to téma je třeba mm, uzavřít ještě před volbama, také v výboru PEST. Čili je třeba říct, že transparentnost je důležitá hodnota eh, v Evropské unii a eh, chceme mít možnost říct ještě před volbami, že v oblasti potravin jsme ji prosadili. A pak ještě jeden bod. Eh, vy jste řekl, že nadále musí pokračovat převazy zvířat. Víte, že s tím jsou spojeny značné problémy a já nevidím žádné řešení, čili možná, že byste mohl říct, že jestli máte nějaké řešení, jinak jsme eh, velice mm, jaksi zdrženliví v této oblasti. Pane ministře, máte tady sérii otázek směřovaných na vaši osobu. Takže prosím, dávám vám slovo, abyste zodpověděl v mezích možností. Já vám velmi děkuji. Přímě řečeno, jsem očekal tyto otázky. Čekal jsem je, protože jsem přišel do Evropského parlamentu na výbor, v kterém se skutečně združují vlastně všechny cíle SZP který se snaží o to, aby byly naplněny dva eh, hlavní cíle. Zajištění potravin a eh, jaksi respektování toho, jak, se, eh, jak jsou potraviny produkovány, tak, aby se přitom šetřilo životní prostředí a abychom přitom vyšli vstříc očekávání spotřebitele a Eh, vyhověli veškerým eh, ohledům a obavám, které může spotřebitel mít. Za použití nástrojů podpory, které SZP má. A já vám chci ještě jednou poděkovat za to, že mi dáváte tuto možnost. Eh, jménem tedy rumunských zemědělců, kteří mají prospěch z té zemědělské politiky, kterou jste vy sami vypracovali a Eh, zdokonalili. A teď jsme eh, v procesu, kdy přepracováváme celkově tuto koncepci eh, v perspektivě 21 až 27. Jsme v podstatě v jakémsi procesu vytváření SZP, která vyhoví těmto očekáváním společnosti a spotřebitelů. A pokud jde o zmíněnou problematiku, kdy se snažíme, abychom byli přesvědčiví a abychom eh, jak, jak si naší analýze dali důvěryhodnost, tak chci začít klimatickými změnami, které dnes když eh, hovoříme, a tady hovořím teď z pozice bývalého inženýra, musím konstatovat, že klimatické změny nejsou fikcí, ale jsou realitou. A proto při nastavování eh, společné zemědělské politiky pro nové období Myslím, že a jsem přesvědčen, že eh, klimatická opatření mají své nezastupitelné místo ve společných politikách. Abychom byli schopni čelit této situaci, která se rysuje již dnes, ale aniž víme, jakou, jaký rozsah bude mít do budoucna. Takže já si myslím, že dnes na tomto výboru ve vzájemných vztazích máme společný zájem, jsme na stejné vlně. Pokud jde o ochranu životního prostředí, abychom byli schopni řešit tuto situaci v zájmu jak spotřebitele, tak producenta, pěstitele a životního prostředí, které chceme zároveň chránit, ale zároveň ho využít. Využít z něj to, co člověk potřebuje. Ale je jasné, že se to musí dít i eh, v zájmu producenta eh, zdravých plodin a potravin. Takže klimatické změny mohou být vyřešeny i inteligentní interpretací a synergickými opatřeními. Na základě vědeckých poznatků. Tím, že budeme používat nezbytné, nezbytné látky a technologie, ale aniž by to šlo na úkor našeho přání zachování harmonie mezi mužem a příro- člověkem a přírodou. Takže jasné, že toto všechno musí být zasazeno do rámce společné zemědělské politiky. Dále geneticky eh, modifikované organismy. Na základě interpretace Evropského soudního dvora jsou, genetic, jsou GMO uh, eh, předmětem zájmu pro zemědělce, musí se stát i předmětem našeho zájmu. Vzhledem k tomu, že v tomto ohledu tu máme konkrétní legis, části legislativy a můžeme rozlišovat samozřejmě spontánní mutagenní produkty a e, umělé e, přenosy genů. Musíme vyjasnit, tento rozdíl a tuto situaci. I biotechnologie má své místo a to dokonce i v boji proti klimatickým změnám. Máme technologie, které můžeme eh, vytvářet které prostřednictvím eh, včetně zavádění eh, například rostlin, které eh, díky kterým se do půdy dostávají ehm, živiny. Všemi těmito různými opatřeními ehm, můžeme, eh, můžeme situaci zlepšit, můžeme podpořit výzkum, tak eh, abychom měli nové, nové odrůdy, které budou odolnější, například vůči suchu, nebo, doku, nebo vůči různým chorobám. Například to je něco, čím se zabývá i, i váš výbor. Jsou tu různé eh, nesmírně závažné Eh, choroby rostlin, například ksilela vasterioza. Dále jsou tu plevely, které mohou dokonce ohrozit až 30 eh, eh, i více produkce. A všechny tyto věci musíme řešit, jak jsem již říkal, tak, abychom zároveň eh, chránili životní prostředí a biodiverzitu a eh, rovnováhu eh, ekologickou, ale i zájmy producentů. Takže když to shrnu, tak ta opatření, která se nacházejí v našem legislativním plánu, ať už eh, na úrovni parlamentu nebo rady nebo komise, tak myslím, že jsou více než eh, schopné uh, řešit problémy, jim čelíme. Souhlasím s tím eh, rozhodnutím eh, Evropského soudního eh, dvora, který sleduje tuto debatu velmi zblízka, včetně možných budoucích rozhodnutí Evropské unie na úrovni, tedy pokud jde o biotechnologické, biotechnologie. A nyní tedy antimikrobiální rezistence. To je jedna z největších hrozeb veřejnému zdraví. Rumunské předsednictví eh, rovněž hodlá přispět k tomuto boji. Rumunské předsednictví za tímto cílem zorganizuje konferenci za svěcenou právě antimikrobiální rezistenci. Včetně závěru rady na toto téma. Takže zcela právem si tu teď klademe otázky, které leží na srdci výzkumníků, ale také jsou středobodem zájmu jednotlivých eh, zemědělců a státních orgánů. A to je eh, mor eh, prasat. My jsme bohužel již sami zakusili škody, které tato eh, choroba eh, může způsobit do roku 2016. To je od roku 15 eh, do roku 16. Tak tato choroba urazila Eh, tisíce kilometrů a tento virus bohužel se nyní nabil, se dostal i eh, tedy na naše území a nabil eh, velkých rozměrů. Je tu včetně delty Dunaje, kde sice je, se chrání životní prostředí, ale virus tam proniknul a způsobil obrovské množství problémů. A samozřejmě i, i náš stát se snaží je e, řešit a díky podpoře Evropské e, komise se nám e, podařilo izolovat postižené zóny Eh, a eh, přitom eh, jsme navázali spolupráci se sousedními státy i specializovanými službami komise a mezinárodními specialisty, kteří prostřednictvím svých zkušeností nám mohou zajistit a poskytnout prostředky, které potřebujeme k tomu, abychom eh, začali, abychom, abychom situaci vyřešili. Jak jsem říkal, tomu bude zasvěcena i diskuze v Bukurešti, z které snad vyplynou nezbytná opatření. včetně investic do výzkumu. abychom v blízké budoucnosti našli řešení na tuto zemědělskou metlu. Já vás ujišťuji, že když si uvědomíme na tento společný zájem, A to, že, jak jsem říkal, čas hraje proti nám. V kontextu všech politických událostí. Tak my, předsednictví, spolu se všemi dalšími strukturami, a specialisty. A těmi eh, účastníky institučního dialogu tak eh, všichni společně se pokusíme co nejrychleji dotáhnout do úspěšného konce tato opatření, která jsme si, vytyči, eh, eh, která jsme si vytyč, vytyčili jako, jakožto úkoly. Ehm, klimatické změny nám nadále leží na srdci protože jsou nepochybně realitou, nikoli pouze fikcí. Vreau de asemenea se stă... Ještě bych se chtěl pozastavit nad otázkou celkové podpory zemědělců. tak aby mohli po, využít eh, ve své každodenní práci ty, všechny ty nástroje. Jimž se mohou chránit před škůdci a chorobami, včetně těch, které mohou negativně eh, ohrozit produkci a jejich příjmy. K tomu musíme zajistit potřebné zdroje z rozpočtu. Eh, chci ujistit eh, všechny z vás, kdo jste položili dotazy, že, že má, společně máme kapacitu najít odpovědi na tyto výzvy v podobě konkrétních opatření. A prostřednictvím eh, přímé spolupráce s, mezi radou, parlamentem a komisí. Já vás chci ujistit, že v brzké době se začnou rýsovat konkrétnější odpovědi na tyto otázky. Ale já jsem se pokusil odpovědět obecně kontextu možností, které Evropský parlament má. To znamená i spolupráce s dalšími výbory, nejenom Envy, ale také Agri, kde rovněž budeme brzy moci představit priority našeho předsednictví. jasné, že se od nás hodně očekává a my hodláme těmto očekáváním víc říct. Uh, Děkuji. A nyní druhé kolo dotazu. Poprosím všechny vystupující, aby se přidrželi jedné minuty. Paní Delaje. Monsieur le ministre, euh, vous avez... Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Takže byla dosti dlouhá prezentace vašich priorit, ale když jste zmínil konkrétní věci, tak já se chci zeptat na postoj tohoto výboru k příští eh, eh, politice, eh, pokud jde eh, od, velmi konkrétně o možnost toho, aby životní pros, abychom z životního prostředí udělali jakousi příležitost pro zemědělství abychom eh, nedávali do kontrastu životní prostředí a zemědělství. Je tu eh, otázka těch, těch eh, takzvaných proteinových plodin. Měli jsme tu samozřejmě biopaliva, další věci. To jsou všechno možnosti, které nám um-, umožní větší nezávislost na dovozech. Je tu samozřejmě otázka GMO kterou část evropských občanů dnes, od, které od, část občanů odmítá. To je v podstatě stejná otázka, jako položil pan Demesmaker. Já trvám na tom, že musíme najít nějaké alternativy eh, na, na, vůči tedy snižování, které vyváží snižování fitosanitárních produktů prostřednictvím tzv. new breeding technologies. Předsedkyně, pane ministře, musím popřát hodně úspěchu nadcházejících šesti měsících. Čeká nás eh, velmi těžký úkol, pokud jde o dojednávání nové společné zemědělské politiky. Nový balíček pro období po roce 2010 eh, má ten eh, komponent greeningu, který může být reinterpretován na národní úrovni. A já se hodně bojím, pokud jde o míru ambicí členských států v tomto smyslu. Můžete nás ujistit, Že budete podporovat také biozemědělství a udržitelné postupy? A že, že nepovedou další kroky k renacionalizaci SZP? A že to nebude na úkor těch, kdo se snaží přejít na ekozemědělství? Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Zorkáno, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, já vás vítám na půdě Evropského parlamentu a výboru Envy a přeji vám hodně úspěchů. 20 minut jste mluvil a bohužel aspoň z mé perspektivy jste neodpovídal tak, jak jsme zvyklí. To znamená konkrétně. Například paní Grostet se vás ptala na ekologické zemědělství, vy jste toho moc neřekl. A i já bych se chtěl dozvědět odpověď na tyto otázky. K tomu se teď vrátil, vrátila i paní Račiana. Evropský parlament má program LIFE, do kterého šlo hodně peněz, přes 5 miliard eur. A to má podprogram Natura 2000 a Rumunsko má vlastně rozsah 20% v tomto programu. Třetina z toho jsou lesy, zbytek zemědělská půda. Ti zemědělci, kteří jsou dosti omezení eh, z hlediska možností, jak, jak obdělávat půdu v těchto uh, zónách, tak jak jim můžeme pomoci? Souhlasíte s tím, že by se jim mělo pomoci a jak? Thank you. Děkuji, paní Šarp Jurek. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op Děkuji, paní předsedkyně. Já vám chci poděkovat, pane ministře, že jste dnes mezi nás dorazil. Vy jste se zmínil o AMR, Chci se zeptat, zda i zástupci parlamentu byli pozváni na tu konferenci, která se antimikrobiální rezistence bude týkat. Jak na to hodláte pak v Rumunsku navázat? Pro zemědělství a životní prostředí je to velice důležité. A teď ještě k africkému moru prasat. Pracuje vaše země na tom, aby vypracovala Eh, léčiva, která by pomohla s touto nemocí bojovat, protože si myslím, že to by mohlo hodně pomoci. A ještě problematika vlků. Je potřeba se s tím nějak vypořádat a jak známo, tak zemědělství se to dotýká, protože drůbež eh, a jiná chovaná eh, zvířata samozřejmě jsou ohrožena. Pan Dorfman k tomu podal usnesení. Parňo, děkuji, pane ministře, paní předsedkyně. Já samozřejmě oceňuji váš eh, příspěvek týkající se budování té nové společné zemědělské politiky. Jak řekla kolegyně Delaje, eh, i příští parlament, který se bude zabývat eh, přeskumem této politiky, je tu důležitá potravinová bezpečnost například. A Francie v tomto ohledu navrhla na radě 17.8. prosince 2018 vytvoření jakse, jakési eh, evropské vyšetřovací kapacity v případě krizí a podvodů v oblasti potravin, abychom mm, mohli koordinovaně monitorovat situaci. Můžete mi říct, zda rumunské předsednictví bude podporovat eh, eh, vytvoření této, eh, tohoto potenciálního vyšetřovacího orgánu? Děkuji, není pan Bušoj. Děkuji vám, pane ministře. Rezistence vůči antibiotikům byla označena za jednu z velkých výzeb roku 2019. Jeden z velkých problémů jemuž bude čelit naše zdravotnictví, pokud neuděláme něco radikálního. A samozřejmě právě v zemědělství se iracionálně, preventivně často používají eh, eh, antibiotika v živočišné produkci. A tohle by mohlo být právě okamžik, kdy přijdeme s konkrétními opatřeními. Já myslím, že eh, No, právě na této konferenci, o kterou jste sám zmínil, by eh, eh, mohli být i kolegové z Evropského parlamentu, například paní Grostet je jedna z velkou bojovnic proti a, a antimikrobiální rezistenci. A může to mít, mohlo by, přizvání poslancům by mohlo mít velkou přidanou hodnotu. Dále, a, a africký mor prasat. Jak vnímáte možnost eh, výměny osvědčených postupů? jak by mohly pomohli, pomoci různé členské státy, včetně Rumunska. Protože bohužel v Rumunsku roste počet případů eh, tohoto moru více než v jiných členských státech. Again, Mr. Brennan. Dobře, pane Brennan, ještě jednou. Ano, jenom stručná otázka. Zmiňovaly se tady eh, velká hospodářská, velká zvířata, eh, ohrožující hospodářská zvířata, vlci. Eh, na Slovensku máme příklad toho, že vlci jsou tam přítomní, ale zase tam není africký mor prasat. Možná to spolu nějak souvisí, myslím tedy udržování přirozeného ekosystému. Pochopitelně jsou tady argumenty proti vypuzení vlků a za jejich zachování. Chápu to. Domnule ministru, din nou o paletă largă de întrebări. Sigur. No, tohle jsou cíle, které jsou samozřejmě přirozené a nezbytné. Eh, pokud jde o ty tzv. proteinové plodiny, to je důležitá, eh, důležitá věc. která se týká praktických potřeb zemědělců. Jde o eh, omezování eh, používání herbicidů. Toto, tato restrikce eh, používání herbicidů, aby se chránilo životní prostředí, tak eh, na to, si, na, na to se ptají zemědělci. Čím to nahradíme? Aby její úsilí, které vynaloží, eh, skutečně mělo nějaké udržitelné výsledky a aby práce, kterou do toho vloží, přinesla nějaké výsledky. A jedna z, z cest a jedno z řešení jsou právě tyto proteinové rostliny. Eh, Evropa závisí na dovozu. Evropa spotřebovala například soju, která se sem vozí od jinut. A bohužel geneticky modifikované organismy A právě proto na 28. jsme dali na program eh, toto téma těchto eh, bílkovinných či proteinových plodin. Tak, abychom mm, vytvořili, vypracovali nějaký, eh, konte, nějaký, nějaký plán na podporu, podporu těchto plodin přes SZP tak abychom rozšířili um, nabídku, tu paletu těchto proteinových e, e, potravin, tedy plodin, které mohou zemědělci pěstovat. Glycinia hespida například. A další. Různé kultury, které pak mm, vlastně vedou k tomu, že můžeme přirozeným eh, způsobem eh, pěstovat plodiny, které přinesou zemědělcům nějaký příjem. Takže tímto nástrojem můžeme v tomto kontextu využívat to, co příroda eh, vlastně sama dala do genetického eh, dědictví jednotlivých rostlin, aniž bychom museli do toho vnášet nějaké cizí prvky. Čili má to určitý ekologický rozměr, a pak je tu tedy rozměr těchto eh, proteinových rostlin. Ehm, a je jasné, že předsednictví to hodně leží na srdci, tak jako samotným zemědělcům. My potřebujeme eh, rostlinný protein v evropském prostoru. a myslím, že to je realizovatelné v evropském prostoru zastávajících podmínek, v nich se Evropská unie nachází. Ale jasné, že konkrétní prvky mohou eh, nabít určitou formu. A já k tomu ze své funkce v rámci Rady ministrů maximálně přispěji. Tak aby členské státy směřovaly eh, stejným směrem. Kolega Debrasta, který má zkušenosti v oblasti zemědělství, Každopádně můžeme se sejít, můžeme uh, spolu diskutovat. Můžeme se bavit o konkrétních společných řešeních. Pokud jde o Naturu 2000 a praktických možností dosažení na, tuto, na tyto finanční podpory, o kterých jste mluvil, pro eh, tedy ty zemědělce, kteří se nachází na územích pokrytých eh, programem Naturou 2000. Eh, v jednotě je síla. Eh, samozřejmě z, tohoto, z této perspektivy se analyzujeme tento zájem Francie. Já se budu moci sejít s kolegou Didier, ale musíme si uvědomit, že toto rozhodnutí je možné přijmout pouze v souvstažnosti s přáními dalších členských států. kteří musí být eh, na stejné lodi, kteří musí odsouhlasit tento zájem, aby vznikla tak, tato struktura monitorovací, vyšetřovací, aby byla účinná. Ale ve všem, co budeme dělat na úrovni předsednictví, tak samozřejmě vždy přizveme i eh, poslance z jednotlivých specializovaných výborů. To je zásada, na které nám nesmírně záleží. Protože eh, to, to zapojení evropských institucí do řešení evropských problémů je klíčové. Řešení se najde eh, vlastně mezi námi, s námi a Takže pokud jste nedostali pozvání na tyto konference, tak je dostanete. A my vás rádi uvidíme. Budeme rádi, když zavítáte do Rumunska na, tato, na tyto události, kdy budeme muset dále diskutovat o těchto problémech. a kde se budou účastnit i různí odborníci z vědeckých kruhů, kteří nás seznámí s dosavadními výsledky, kde si budeme moci vyměňovat názory, náměty A teď velké šelmy, masožravci tedy. To je něco, eh, co opět trápí, eh, nebo co leží na srdci mnoho, všem členským státům, eh, včetně Rumunska. Budeme mít setkání s Kopa Kožeka, abychom našli určitou rovnováhu mě taky toto leží na srdci. Kolik jich můžeme nechat, kde, jak, jestli narušíme rovnováhu nebo ne, ale jak, abychom zároveň respektovali biodiverzitu, tak jak ji vnímáme a rozumíme v praxi, ale zároveň, aby zemědělci byli chráněni. A e, zejména e, chovatelé zvířat. Protože to jsou samozřejmě nepříjemné věci, které vedou ke, škodu, ke škodám eh, na stádech a eh, vyvolávají velké obavy. Děkuji. Eh, Já vám děkuji, pane ministře, za ten čas, který jste s námi strávil. A hodně štěstí. Při ve všech otázkách a složkách, které budete muset eh, dořešit za rumunského předsednictví. To je konec dnešního jednání, uvidíme se odpoledne, kde budeme mít eh, ministra zdravotnictví půl třetí.